Iniziamo allora i lavori della plenaria. Zahájíme zasedání našeho výboru do 10.30, kdy budeme pokračovat hlasováním. Nás čekají dva body. První se týká nařízení o mezinárodních eh, dohodách. Určitě si vzpomenete, že předseda výboru pro mezinárodní výbor, eh, obchod eh, o tomto hovořil. A jedná se o postup týkající se změny článku 90 řádu parlamentu. Žádali jsme o stanovisko eh, právní službu. Evropský parlament tedy má jednat podle pravidla, proto máme zpravodaje pro toto téma pana Martina a teď mu předávám slovo. Thank you, President. Um... Jak jste říkal, bylo to eh, žádáno panem eh, eh, Brokem také, nejen panem předsedou pro obchod, výboru pro obchod. Já navrhuji tři změny ohledně článku 93, 4 a 6. Jedná se o to, aby jednací řád parlamentu byl uspůsoben, aktualizován podle smlouvy. Co se týče 90 závolce 4, mohu vám říct, že se jedná o stanovisko eh, ohledně dosavadního vyjednávání. Pan Brok má za to, že by bylo zapotřebí, abychom se na závěr eh, vyjednávání vyslovili. A výbory by měly mít možnost poskytnout stanoviska k takovýmto mezinárodním dohodám. Naše zvyková praxe už toto uvádí. My poskytujeme tato stanoviska, takže v podstatě šlo jen o to, abychom eh, tomuto zvyku už přizpůsobili psaná pravidla. Náš jednací řád eh, Předseda výboru pro eh, zahraniční obchod, pan eh, Moreira, navrhuje eh, změnu nejen tedy ohledně těch stanovisek, která plně podporuje, ale abychom také poskytli stanovisko na závěr. A podle pana Moreiry toto by nebylo moudré po závěru vyjednávání, protože takováto vyjednaná dohoda nemůže již být změněna. To záleží i na našich partnerech. My nicméně jako partner eh, z druhé strany eh, bychom navrhovali pak další změny. Eh, vypadalo by to potom jako, že my vyslovíme určité výhrady ohledně takovéto dohody. Měli bychom tedy být schopni poskytnout, poskytnout naše stanovisko před uzavřením finální dohody, protože poté, co je uzavřena finální dohoda, již nemůžeme měnit. To tedy vyplývá z diskuze mezi předsedy a já bych rád slyšel také, eh, co říkají tomu kolegové. Ohledně 95. Jedná se o pravomoci opět, eh, o to, jak přizpůsobit jednací řád eh, smlouvě o fungování Evropské unie. 90. Závorka 6. Opět se zde jedná přizpůsobit na základě eh, rozhodnutí eh, soudního dvora a na základě eh, smlouvy jednací řád Evropského parlamentu. My poskytujeme stanovisko u mezinárodních dohod, ale jednací řáda nám neumožňují, abychom, jednací řáda neumožňuje, abychom šli k soudu, zatímco smlouva o Evropské unii ano. Takže zapotřebí takto posílit pravomoci Evropského parlamentu. Jedná se o tedy 90 eh, závorka 5, 90 eh, závorka 6. Eh, ty, to jsou ty poslední dva návrhy. A jediná diskuze probíhá mm, mezi tím, zda má poskytovat stanovisko, tedy v době, kdy je dokončeno vyjednávání a předtím, než je vyhotovena ta finální dohoda. Děkuji, pane Martine. Přejete si někdo přispět do této diskuze? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Martin. Vaše prohlášení je dostatečně detailní, ty pozměňovací návrhy jsou srozumitelné. Jedná se o důležitou záležitost a já bych vás chtěl pozvodit, abyste postupovali rychle s toto zprávou, abychom ji mohli dokončit před koncem funkčního období. Bohužel nemáme dostatek jazykových verzí této zprávy. To, co je navrhováno kolegům, je anglicky, italsky, německy a francouzsky. Nicméně Rád bych vás upozornil na několik poznámek. Budu stručný. Myslím, že nejdůležitější otázka, kterou si musíme položit, abychom zlepšili článek 90 jednacího řádu Evropského parlamentu, jedná se o to, zda se jedná o stanovisko nebo souhlas Evropského parlamentu návrh mezinárodní dohody, jedná se o návrh mezinárodní, dohody, anebo se jedná o rozhodnutí rady. To jsou věci, které si musíme vyjasnit. Víme, že procedura pro přijímání mezinárodní dohody je poměrně složitá záležitost a po přijetí Lisabonské smlouvy Evropský parlament má skutečnou pravomoc a to pravomoc nemůže být chápané v poslední etapě celého postupu, když se uzavírá tato dohoda. Tato tento proces má tři fáze, tato procedura má tři fáze. Za prvé, eh, na eh, straně komise je tedy text, který následně má být přijat eh, radou. Takže komise předkládá radu, radě dva návrhy, jeden návrh k podpisu a druhý k dokončení vyjednávání. Druhá fáze začíná přijetím tohoto návrhu radou tím, že podepisuje dohodu a rada tedy přijímá dohodu tím, že mm, dokončí vyjednávání. A úloha parlamentu nastává eh, poté, co je tedy dokončena ta dohoda na radě když se rozhodne, že se uzavře tato dohoda na radě. Pak se tedy teprve žádá eh, buď souhlas a, nebo stanovisko parlamentu. To je, myslím, odstavec 90.5 nebo závorka 5 a tam lze mm, udělat změnu a já si myslím, že by se to dalo udělat eh, toto. Eh, místo draft agreement, takže by se napsalo draft decision a tak dále, takže bychom měli jasnější znění. Já úplně nepodporuji to, co se mm, zbytečně opakuje v našem jednacím řádu. Možná eh, v těch opakováních, eh, které nacházím u 90.4 nebo závorka 4, 41 a tak dále. To jsou takové ty pozměňovací návrhy. Eh, byl bych rád, aby pan Martin trochu více rozvedl to, co je za pozměňovacím návrhem číslo 2. Jedná se o e, žádost rady, která přichází na parlament a parlament e, předá tento text výboru. Proč musíme toto opět opakovat v článku 90 jednacího řádu? Jsou tu nějaké skryté problémy s tímto postupem, s, proces, s procesem e, e, takové, eh, takovéto práce při vytváření mezinárodních dohod? A ještě na závěr bych rád eh, řekl, eh, ta ustanovení, které se týká ratifikace smíšených opatření a dohod, nevím, proč by měla být problematická. Možná bychom to měli ještě vyjasnit. Můžete zopakovat, jak byste chtěl změnit znění 90, 90 eh, závorka 5? Vy jste říkal, že si přejete jiné znění. Můžete to ještě zopakovat? Váš návrh je slovo dohoda vy máte slovo dohoda, to slovo dohoda by se změnilo. A já navrhuji, abychom tam měli návrh dohody, což je v tom původním textu, za návrh eh, rozhodnutí eh, k uzavření dohody. Návrha, eh, návrh dohody je obecnější termín. Pokud eh, napíšeme návrh rozhodnutí na uzavření dohody, eh, tak je to jasnější, samozřejmě, že se to vztahuje k určité etapě daného procesu. Ještě někdo chce hovořit? Pan Dav, prosím. Pokud bychom měli změnit znění bodu 90 závorka 5, pak to neznamená jenom návrh rozhodnutí, ale je to rozhodování o návrhu dohody. Není to návrh rozhodnutí, ale rozhodování o tom návrhu dohody. Ale ještě mám jednu podstatnou připomínku. Eh, pánové Brok a Moreira mají pravdu, eh, předsedové těch příslušných výborů. Podstata obchodních dohod se liší od politické dohody, alespoň z pohledu výboru pro zahraniční věci by se měl parlament moci vyjadřovat eh, k detailům mezinárodních smluv a dohod. Nikdo další se nehlásí do diskuze. Přejete si ještě, kolego Martine, uzavřít diskuzi? Chcete odpovědět? K tomu poslednímu bodu, o kterém se zmiňoval pan Dav, tak musím říci, že v tomto mém návrhu eh, zohledňuji takovéto stanovisko, ale je mi jasné, že to budou rozdílné názory. Podívejme se na různé další zprávy. Tam jsme také nemohli změnit eh, text eh, dohody, ale mohli jsme vyjádřit stanovisko. A mohli jsme takto žádat komisi, aby vyjasnila eh, určité věci, aby nuancovala určitá ustanovení. Takže myslím, že bychom měli mít možnost uh, vyjádřit stanovisko i v případě, že dohoda byla již uzavřena. Ohledně eh, toho bodu 90.5 nebo závorka 5, eh, důvod mého pozměňovacího návrhu je ten, abych vyjasnil tento problém. Na žádost rady eh, parlament vyjadřuje stanovisko nebo souhlas a tak dále. A tam se hovoří o návrhu stanoviska Evropského parlamentu po té, co nás eh, rada formálně požádá. Takže to není eh, žádná změna, ale eh, můžeme se na to ještě společně podívat, abychom to vyjasnili. Dobrá. Tato zpráva musí být schválena, tedy odhlasována 18. března, proto můžeme dát lhůtu pro pozměňovací návrhy na 20. února v poledne. 20. února v poledne. Nemáte-li výhrad, budeme se tedy řídit touto lhutou. Děkuji panu poslanci Martinovi. Přejdeme k další je, a to je zpráva kolegy Gualtieriho o meziinstitucionální dohodě týkající se rejstříku transparentnosti. Jak je známo, pracovní skupina na předsednictvu e Evropského parlamentu, které jsem se účastnil i já, pan Gualtieri a pan Takovsky. Tato dohoda konečně tedy byla uzavřena Eh, skončila schválením eh, předsednictva eh, Evropského parlamentu. Článek 127, podle článku 127 jednacího řádu je na našem výboru, abychom předložili plenárnímu zasedání tento text a předávám slovo panu Gualtierimu. Děkuji vám, pane předsedo. V této zprávě můžeme říci, že je výsledkem vyjednávání, které vedlo ke změně meziinstitucionální dohody ohledně rejstříku transparentnosti. Eh, tuto zprávu tedy předkládáme Evropskému parlamentu a jejím cílem je věrně informovat o výsledku tohoto vyjednávání, eh, kterého se účastnil i sám zpravodaj a kromě jiného, že se nebudeme jen tak eh, suše Eh, omezovat na meziinstitucionální dohodu a zavádíme eh, kromě toho i určité úvahy dvou typů. První typ úvah se týká směru eh, k tedy směřování k povinnosti rejstříku. A Zpráva tedy obsahuje úvahy interpretačního charakteru eh, této dohody. To je ten druhý bod. Eh, co se týče opět prvního eh, bodu. Evropský parlament již v minulosti se vyslovil ve prospěch povinného rejstříku transparentnosti. Tato zpráva opětovně předkládá tuto myšlenku a činí ji ještě závaznější. A stanoví také možné postupy a také lhůtu, která byla prodiskutována i s komisí při meziinstitucionálním vyjednávání o aktualizaci dohody. Je tu jakýsi eh, rozpor mezi principy a eh, pravomocemi eh, ve smlouvě. Článek 11.2 smlouvy o Evropské unii podle mého názoru jasně definuje cíl, jímž je dialog mezi institucemi, který musí být udržován i s občanskou společností, to jest i sdruženími, které reprezentují občanskou společnost a tento vztah musí být otevřený, eh, veden podle pravidel a také transparentní. Tím je tedy podle mne stanoven cíl. Eh, cíle tedy musí být eh, doprovázeny i patřičnými vybaveními pravomocemi. V současné době není možné zavést povinný rejstřík. Třeba, že článek 352 Takzvaná klauzule flexibility umožňuje, aby EU eh, přijala eh, pravomoci eh, v oblastech definovaných smlouvou. A proto my nyní žádáme, aby komise do roku 2016 předložila návrh na základě článku 352 smlouvy o fungování Evropské unie, aby takto byl zaveden povinný rejstřík. Alternativou samozřejmě by bylo, v případě, že by došlo k reformě smluv, aby do reformovaného znění smlouvy byl začleněn právní základ ad hoc k tomu, aby mohl být ustanoven takto eh, rejstřík transparentnosti jako povinný. Tímto zcela jasně Poukazujeme tedy na cíl zprávy a je to patrné i s usnesením. E, druhý typ úvah se vztahuje k interpretaci, tedy výkladu novinek, které přináší dohoda. Především je musím stručně vysvětlit. Tato dohoda byla distribuována všem kolegyním a kolegům, abyste mohli zvážit zlepšení oproti minulému stavu. Eh, jedná se zatím tedy o rejstřík transparentnosti, který je dobrovolný a funguje na bázi pobídek. Tímto novým textem, který stanoví jasné limity, a přináší podle mého eh, významná zlepšení. Chtěl bych poděkovat panu Vilandovi místopředsedovi za to, jak výborným způsobem vedl práce oné skupiny, jež vyjednávala o reformě tohoto eh, rejstříku této dohody. A také samozřejmě bych chtěl poděkovat všem, kdo se zúčastnili těchto vyjednávání a také sekretariátu, jenž též přispěl. Nová dohoda zavádí především posílení a rozšíření pole působnosti rejstříku. Vyjasňuje, že registrace je povinná nezávisle na tom, kde je lobistická činnost prováděna. Posiluje se koncepce nepřímého lobbingu, který je též součástí pole působnosti rejstříku. Dalším posílením je ten fakt, že do rejstříku se musí zapisovat nejen činnosti, které již probíhají, ale teprve se připravují. Dalším posílením je i vyjasnění týkající se mezí eh, výjimek pro právní profese. Je zde vysvětleno, že právní profese souvisí nebo se omezuje na činnosti advokáta, eh, které eh, provádí v rámci svého statutu. Takže pokud jako advokát eh, působí určitého právního případu, je to jedna věc, ale pokud poskytuje nějaké poradenství, tak to spadá do oblasti lobbingu a tedy do působnosti rejstříku. Mohu se tímto hlouběji eh, zabývat, až budu hovořit eh, více o, o této otázce. Pak je tu otáz, eh, další téma a to je téma pobídek. Nová dohoda hovoří o tom, že pobídky nejsou možností, ale musí být zavedeny a posilovány a to proto, že je jasné, že systém pobídek eh, jsou takovou eh, páteří, eh, jsou tedy nezbytné pro úspěch dobrého fungování rejstříku transparentnosti. Také se zavádí posílení určitých postupů, postupů při nerespektování dohod a na závěr v příloze 2 bych chtěl zdůraznit, že mezi mnohými novinkami je tu ještě jasné rozšíření typu informací, které je zapotřebí poskytovat. Je zde specifikováno, že všichni klienti musí být eh, takto ozřejmeni. To jsou tedy novinky, se kterými se setkáváme v tomto novém textu. Samozřejmě, že ta nová dohra není dokonalá, byla vyjednávána eh, různými stranami, navíc tedy není to eh, povinný rejstřík, ale zavádí přesto velký krok vpřed, velký, eh, velký pokrok. V příloze se snažíme poskytnout další vyjasnění ohledně výkladu dohody Eh, co se týče přílohy, eh, tak tam vysvětlujeme, že je zapotřebí, že je zde povinnost pro registrované subjekty identifikovat všechny klienty a jasně eh, prohlásit, eh, jak jsou tito klienti spojeni s, s činností vykonávanou registrovaným subjektem. To je tedy ohledně postupu registrace. Za druhé, tato zpráva chce také přispět eh, eh, k řešení situací, kdy dochází k nevhodnému chování a zabývá se různými interferencemi eh, soukromé sféry nebo eh, neposkytnutí informací o zainteresovaných eh, klientech. A také se zde řeší otázka advokátů, kde se oceňuje jasnější definice. Podle této nové dohody je tedy zde jasnější definice a a jsou vybízeni eh, advokáti, aby přijali tedy tuto definici a aby eh, takto se připojili tedy k advokátním eh, komorám a k jejich názoru. Ehm, máme zde již určité názory od bruselské a pařížské advokátní komory. Pak je ještě zapotřebí se zabývat tím, jak bude eh, praktikován tento systém prostřednictvím pobídek, pobídek, které na jedné straně mohou nadále usnadňovat eh, práci registrovaných subjektů a podle mého soudu mohou být také interpretovány eh, i jako znevýhodnění pro ty, kdo se neregistrují. Je tu několik možných příkladů, které najdete v oné zprávě. Eh, mm, tato dohoda má především vést eh, k tomu, aby eh, subjekty byly vybízeni k tomu, aby pro ně bylo lákavé se zaregistrovat a Evropský parlament aby měl také jasný vztah k těmto registrovaným či neregistrovaným subjektům, aby byla zde možnost například pořádat různé aktivity, různé akce s registrovanými subjekty, aby řečníci například eh, z jejich řad mohli být pozváni na slyšení do jednotlivých výborů, což samozřejmě se vztahuje výhradně k těm registrovaným subjektům. A poté je možné poskytnout eh, eh, například patronát Eh, také u subjektů, které jsou eh, registrovány. Takže tady jsou poznámky o tom, jak se má eh, konkrétně provádět tato dohoda. A myslím, že nyní sež mohu zastavit, mohu poskytnout ještě další detaily. Máte je také v textu té dohody. A teď velice rád si vyslechnu komentáře kolegů a ještě jednou chci zopakovat, že děkuji panu místopředsedovi Výlandovi a všem a také samozřejmě eh, komisi eh, za to, že se účastnili jednávání této dohody. Děkuji vám, pane Gualtieri. Pan Šeflin má slovo. Yes, indeed. Uh, thank you, já vám velice děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Goltieri za jeho zprávu a mám jenom několik otázek. Myslím, že tato zpráva je velice komplexní a co se týče odstavce 6, tak se domnívám, že zveřejnění identity je absolutně podstatným bodem. To bychom, myslíme, měli zdůraznit. A dále odstavec 7 Eh, je to tedy eh, to nevhodné chování, to je, myslím, velice správné. Mám tu jeden problém a ten je z části pokrytý, ale přesto máme ještě problém lobismu ze strany organizací, které jsou zpěty se třetími zeměmi, nečleny Evropské unie, jsou to diplomaté a podobně a ti jsou vlastně vyloučeni eh, podle této formulace, ale nejsem si úplně jistý, co bychom v tomto ohledu mohli učinit. Já se domnívám, že když jsme byli ve Washingtonu, že se o tom diskutovalo na schůzi eh, AFKO, že mají takový rejstřík zahraničních eh, diplomatů. Já nevím, zda by bylo možné eh, uvést lobismus ze strany diplomata z cizího státu, takže to, myslím, nemůžeme komplexně pojmout. A dále odstavec 12. Mně se zdá, tedy opět, co se týče přílohy, že tu jsou pobídky pro každého, aby byly nějakým způsobem registrovány. Myslím, že by to mohlo přetížit ten proces registrace, pokud nějaký poslanec bude chtět zorganizovat nějaké slyšení, tak to, aby to bylo správné, bude muset být každý registrován organizace se třeba objeví jednou za pět let, ale přesto musí být eh, registrována, aby se mohla toho slyšení zúčastnit. A já si nejsem jist, zda to je opravdu eh, cíl eh, tohoto textu. Já se domnívám, že je to poněkud příliš, poněkud striktní a také rozlišování, jak činit rozhodnutí, jak to identifikovat certifikovat jsou v rejstříku. Může existovat dočasné registrace a, nebo nějaké rychlé dočasné registrace registrování, když se někdo chce zúčastnit nějakého slyšení, nějaká organizace jenom za pět let. Já si eh, myslím, že to by eh, tím nebylo dovoleno. A potom mám ještě jednu otázku pro vysvětlení. Odstavec 16 co je tedy neinstitucionální strážce nebo pozorovatel. Není mi to úplně jasné, děkuji. Děkuji. Pan Wieland. Ja, Dank. Ähm, děkuji vám. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji äh, za to, že se opravdu podařilo podchytit nejpodstatnější témata a uvést je v určitý řád, eh, ke kterému jsme směřovali při veškerých diskusích. Chci říci, že jsem vděčný panu zpravodaji za to, eh, že pod tím časovým tlakem, pod kterým jsme se nacházeli a nacházíme, že zvládl eh, předložit tuto zprávu. Eh, chtěli jsme to stihnout ještě před novým parlamentem a pracovní skupina eh, se vytvořila vlastně před letními prázdninami a přesto jsme se sešli asi desetkrát. Takže já bych teď chtěl zmínit, že v bodech 2 až, 2 až 5 pan zpravodaj velmi pěkně mm, prezentuje celou problematiku Eh, že máme vlastně právní základ, ale zároveň ho nemáme. Eh, článek 352 eh, podle obecného přístupu není vhodný už z toho důvodu, že je tady možnost, že velmi dlouho v radě nebude dosažena jednomyslnost. A ostatní články ne, prostě nestačí. Takže by bylo dobré, aby komise nám pomohla vytvářet tlak v případě, že Hmm, se může stát, že bude potřeba pozměnit smlouvy. A pokud by se měnily smlouvy, pak si myslím, že eh, by bylo dobré, aby rejstřík transparentnosti dostal lepší právní základ. A existují aktéři, kteří říkají, eh, pojďme udělat povinný registr, povinný rejstřík transparentnosti, ale pak se řekne, že o něčem takovém se nemůžeme prostě jen tak rozhodnout, že to bude povinné, protože to sebou přináší určité právní důsledky. My prostě nemáme právní základ pro takovýto postup a nemůžeme rozhodnout o něčem, co má rozsáhlé právní dopady eh, zejména když ty právní důsledky se týkají toho, co zpravodaj říkal na samém začátku, a sice článek 11 odstavec 2 eh, na jedné straně dialog a na druhé straně právo na přístup k odpovídajícím informacím, akcím a Eh, k parlamentu vůbec. Čili pokud se eh, budeme mm, i dále nacházet v situaci, kdy parlament jasně řekne, že si přeje povinný registr transparentnosti, eh, pak bychom měli udělat další kroky a říci, že nemáme právní základ a jakékoliv přiblížení se k této neviditelné hranici, kdy se mluví nejen o mm, povinnosti dialogu, ale také o právu na dialog, takže mm, nás to od té hranice zase vzdálí. Čili dále k eh, bodu 7. Tady si myslím, že je velmi dobře popsáno eh, to, co rozumíme pod pojmem nevhodné chování já si myslím, že v budoucnosti by se mohla být eh, popsána, tady popsána ještě celá řada dalších věcí, které napomůžou eh, toto definovat. My jsme slyšeli například, že nedávno jedna kolegyně, která zpracovávala zprávu, si stěžovala na to, že dostávala desetitisíce mailů, a já si myslím, že i toto Eh, by spadalo do této definice, že ti, kteří jsou našimi partneři, eh, nebudou umožňovat to, aby jejich podporovatelé byli obtěžováni eh, takovým množstvím mailů. A, a, vlastně eh, tohle to se může vést až k takové situaci, že to, eh, že skolabují servery nebo že mm, prostě to opravdu eh, velice stíží komunikaci v parlamentu. Takže i to by mělo být nevhodné chování. Další důležitá věc, to zmiňuje pan zpravodaj v čísle 10. Ty kroky eh, podle brusels, eh, bruselských a pařížských advokátů eh, jsou tady zmíněny a říká se, že existuje klasické, klasické aktivity advokáta a dále aktivity, které nejsou klasické úplně mezi advokáty. Když u jednoho stolu v restauraci si někdo nechá objednat jídlo advokátem, jenom aby se mohlo mohlo říci, že ten advokát je krytý nějakým tajemstvím. No tak tohle to není tajemství, profesní tajemství eh, profesní tajemství v některých zemích je chráněno ústavou a nesmí eh, advokát ani se souhlasem svého klienta prozradit například jeho identitu. Takže mm, Tady, a tady se zase bez právního základu nikam nedostaneme. Já jsem eh, jednal s advokátními komorami eh, v tom smyslu, zda by nám mohli dodat něco jako eh, přehled nebo kontrolu toho, co všechno spadá eh, jaksi pod pečeť profesního tajemství eh, a v tom smyslu, že advokát nebo advokátní kontroly by nám mohly říci, že mm, v kterých případech je, eh, existují opravdu odůvodněné eh, nebo důvody pro to, aby se ten advokát například nemohl zapsat do toho toho registru. Někde jsou to důvody eh, ústavní, někde je to tajemství chráněno jiným způsobem. Na to musíme ještě zapracovat a proto číslo 10 velice vítám, protože tady ten problém je velmi přesně zmíněn a nevzbuzuje to zároveň žádné očekávání neoprávněné, že se tady dostaneme dál. Číslo 12. V čísle 12 eh, se mluví o tom, co všechno eh, se dále dá vzít v úvahu, například 12a, to jsou pochybnosti o tom, zdali každý zaměstnanec skutečně i v těch nejnižších pracovních eh, platových skupinách může být kontaktován. Eh, other stav, to bychom měli blíže upřesnit. Já si nemyslím, že jsou tím míněni všichni eh, zaměstnanci parlamentu eh, od statutu asistenta v podstatě je tady určitá hybridní situace a na té bychom se měli také, eh, na tu bychom měli zapracovat. Děkuji kolegovi Šeplinovi za zmínku o diplomatech. Tady by se měl přidat třeba bod úvodních ustanovení. Při nejbližší příležitosti bychom se tou otázkou měli také zabývat, protože momentálně um, je eh, ta situace kolem diplomatů v této souvislosti eh, složitá. Jasné je, že eh, že role mluvčího v který by se promluvit na eh, panelu nebo například na různých slyšeních, speaker at eh, panels and committee hearings. Eh, já si myslím, že se jedná o oficiální řečníky, ale my nemůžeme nikomu zabránit v tom, aby se zapojil do diskuse a učinil nějaký komentář. Čili na registraci by mělo být vázáno to, když chce někdo promlouvat jako oficiální řečník, ale i tady se pohybujeme na hranici práci, řekl bych. A poslední věc, kterou zmiňoval také můj um, předřečník, ehm, když se podíváme na číslo 17, Tady, bychom, e, tady se o tom mluví zcela adresně, že nemáme dostatek personálu a že komise e, není ochotna poskytnout více prostředků na společný sekretariát. A pokud je to takhle, tak bychom měli e, kontrolovat a prověřovat velmi omezeně. A v čísle 16 se také mluví o roli občanské společnosti a tu bychom měli více zdůraznit. Pokud tedy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 tady by měla být eh, ta kontrola také ze eh, strany eh, občanské společnosti. A měly by tady být jiným způsobem řízeny také stížnosti, ale to zase záleží na dostatečných zdrojích. Takže já tu zprávu opravdu vítám. Jsem rád, že i toto je zde zmíněno. Jenom bych osobně umístil akcenty na třeba jiná místa, nebo některá bych více posílil, ale tu zprávu eh, považuji opravdu za krok, krok ku předu, i když víme, že nemůžeme, eh, jak už jsem říkal, rozhodnout o něčem takovém, když nemáme dostatečný právní základ. Děkuji. Grazie. Gra- Děkuji vám, pane Vilande. Vděčíme vám za mnohé při této eh, dohodě. Bereme na vědomí také vaše poznámky. Kolega Hefner. <clears throat> Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také, pane Goltieri, vám, zpravodaji a také děkuji všem ostatním účastníkům za práci během naší pracovní skupiny. Jedná se o nesmírně důležitý projekt a já se domnívám, že je nutné, abychom si neustále připomínali, že to neděláme pro sebe, ale pro občany, my eh, reprezentujeme občany a občané, které zastupujeme, mají podle mého názoru nárok na to, aby naše eh, práce byla transparentní, dohledatelná a zejména proto, abychom při našem zvažování a rozhodování jsme měli vždy eh, na paměti aby to bylo ve prospěch našich občanů, abychom nesledovali své vlastní zájmy nebo eh, zájmy lobistických skupin nebo eh, něčí finanční zájmy. To je naprosto oprávněné a také nutné, když společnost klade velký důraz, zejména po té, co v minulosti jsme zaznamenali zrovna eh, nedobrý vývoj a skandály na zásady co největší transparentnosti Rejstřík transparentnosti je podle mého názoru krok správným směrem. Není to známá věc ve všech parlamentech, ale jak již zaznělo z úst mých eh, předřečníků, situace není uspokojivá. Problém je ten, že máme svázané ruce eh, je to třeba eh, naprosto jasně říci těm, kteří tvrdí, proč tam nenapíšete jednoduše, že je to závazné pro všechny profesní skupiny a tím by se to vyřídilo. Eh, Roberto Galtieri a Rainer Wieland právem upozornili na to, že eh, Narážíme na právní hranice na základě rozhodnutí parlamentu i na základě vyjednávání s komisí. Nemůžeme odstranit tyto hranice. To umožní jenom změna eh, smlouvy nebo nějaký eh, jiný základ. Já jsem rád, že zejména v odstavcích 1 až 4 Roberto Galtieri ukázal, že eh, bychom se vyslovili zejména pro tyto předpoklady, aby byl tento rejstřík tak povinný, jak eh, odpovídá eh, našim vlastním představám a nárokům. A tady máme opravdu svázané ruce. Mě těší výsledek činnosti pracovní skupiny, protože představuje to, co je momentálně možné. Jistě mnohé strany to kritizují jako za nedostatečný výsledek, ale já musím říci, že to vzniklo eh, velice eh, usilovnou činností mezi různými politickými skupinami. Co je tedy možné v současném právním rámci, aby eh, to bylo co možná nejvíce závazné a transparentní. A E, protože se blížíme k hlasování, tak již z časových důvodů nebudu e, hovořit o jednotlivých bodech, již se o nich zmínili mý předřečníci, ale chtěl bych to jenom na jednom místě doplnit. Víte, že jsem v současnosti předsedou poradního výboru, advisory committee našeho výboru parlamentu, který se stará o dodržování eh, vlastních pravidel, které jsme si stanovili v rámci etického kodexu. A musíme trvat na jejich dodržování, abychom zajistili, že všichni poslanci budou důstojně vykonávat eh, svou činnost v parlamentu, aby v parlamentu samotném se neporušovala základní pravidla a z tohoto pohledu bych chtěl říci, že eh, v odsevci 7, kdy hovoříme o nevhodném chování inappropriate behavior, eh, kdy tu máme dvě zcela jasné definice, co platí za eh, nevhodné chování, já bych tedy chtěl navrhnout formulaci tedy toho návrhu si ještě důkladně promyslím. Měli bychom hovořit o finanční odměně eh, ze strany lobistických eh, organizací nebo lobbystů eh, pro poslance. To bychom se měli jasně uvést, protože tu byla celá řada takových případů. A to narušuje nebo zase je nezávislost parlamentu a já se domnívám, že již pouhá nabídka nějakého finančního zvýhodnění představuje něco, co bychom označili jednoznačně jako nevhodné chování a mělo by to platit i v otázce dárků eh, na to určitou výši a podobně. Tak to by byly mé připomínky. Ještě asi předložíme nějaké návrhy, ale v podstatě to podporujeme, je to dobrý výsledek projednávání mezi politickými skupinami parlamentu. Je to to, co je v současnosti reálné za předpokladu, že budeme v parlamentu společně bojovat za skutečně transparentní rejstřík, kdy budeme klást eh, požadavky na komisi a eh, vytvoříme na základě pozměňujících návrhů příslušné předpoklady. Děkuji. Děkuji. Jako poslední pan Dav. Pane předsedo, já vítám tuto dohodu. Myslím, že eh, jsme právě to, co si přáli eh, v roce 2010, když jsme začali pracovat na rejstříku transparentnosti a nabili jsme zkušeností za poslední dva, tři roky. Myslím, že je zcela zásadní, aby parlament usiloval o ten nejlepší, takzvaně platinový standard – transparentnosti. aby eh, se takto napomohlo i praxi v národních parlamentech, eh, která často bývá politování hodná. A také chci říci, že potřebujeme přednést eh, jasný přeskum článku 298, který hovoří o efektivní a nezávislé evropské administrativě. To je zapotřebí učinit s na eh, smlouvu. Terminologie stačí sama o sobě na to, aby reflektovala do značné míry demokratickou Evropskou unii a kulturu, kterou máme oproti době, kdy eh, tato klauzule smlouvy byla sepsána. Předsednictvo Evropského parlamentu postupovalo velice zodpovědně, eh, když eh, žádá, aby eh, etický kodex byl přísněji aplikován než v minulosti. A to také díky velkému úsilí pana Výlanda v této oblasti. Také jsem přesvědčen, Stejně jako existují standardní a nestandardní praxe právní profese, tak existuje i standardní a nestandardní diplomacie. A je mi líto, že je e, také revanšismus a a že když vidím takovéto věci, eh, například na plakátech eh, po parlamentu, když se eh, dělá reklama na různé události. Myslím, že předsednictvo by mělo být mnohem přísnější, když má možnost odmítnout zjevné politické PR. takovéto projevy eh, ze stran třetích zemí. A já doufám tedy, že toto usnesení bude přijato. Pane Gualtieri, přejete si ještě na závěr přednes pár slov? Ano, děkuji. To bude velice stručné. Zaprvé chci poděkovat všem kolegům za jejich příspěvek a také za slova ocenění pro práci, kterou jsme vykonali. Stručně bych jen odpověděl panu Šepflingovi. Ano, zahraniční diplomaté, to je eh, velký problém, o tom jsme diskutovali. Myslím, že něco, co tedy se nevstaje přímo k diplomatům, ale k jakýmsi smíšeným subjektům. Eh, to by mohlo být pokryto v, té, v tom posledním oddíle přílohy 1. Ale samozřejmě otázka diplomatů jako takových pokrytá není a měli bychom o tom uvažovat. Souhlasím, že se jedná o závažnou věc. Eh, rozlišení mezi vnějšími vztahy, eh, zahraniční politikou na jedné straně a lobbyingem na druhé by mělo být jasné. Je to tedy ještě další eh, prostor přemýšlení. K bodu týkajícímu se příliš striktních podmínek eh, spolupořádání Ne všichni, kdo eh, organizují nějakou akci, by měli být registrováni. Ale eh, pokud my máme něco eh, spolu organizovat, tak by to tak mělo být. Je zapotřebí přemýšlet o jednotlivých těchto prvcích a já si nemyslím, že bychom tímto zaváděli nějaké nadměrné břemeno. Bylo by lepší, abychom měli větší transparentnost než menší transparentnost. U toho hlídače nebo dohledu eh, nevládní organizace, které se zabývají transparentností, velice významně přispívají. A my jsme uvažovali o tom, že bychom měli vítat jejich úlohu a pozbuzovat je k tomu, aby hráli ještě větší úlohu ve spolupráci s rejstříkem aniž bychom tím nějak omezovali naše vlastní možnosti posílení struktury a e, možnosti tedy zaměstnanců, kteří na něm pracují. Já bych chtěla poděkovat zaměstnancům, kteří v něm pracují, protože vykonávají výbornou práci. Myslím, že to, co uvedl pan Wieland, tam není zapotřebí dalšího komentáře, v podstatě se shodneme. Jenom bych rád na závěr uvedl pár poznámek o právním základu a povinnosti rejstříku. Jak Gerald uznává, je to velice důležitá součást zprávy. A já bych rád ještě jednou zdůraznil skutečnost, že jsme se už shodli s komisí ohledně té lhuty a také bych rád poznamenal, že tu jsou dvě možnosti. Tou první je změna smlouvy e, a bude tam specifický právní základ pro tuto příležitost, a, ale chtěl bych říci, že ten článek 352 už by mohl uh, umožňovat uh, eh, zahání povinného rejstříku. Samozřejmě je to poměrně mm, obsáhlá procedura související článkem 352, ale je to stále v rámci stávající smlouvy o fungování EU a stále na komisi, aby předložila návrh. Takže my žádáme o to v naší zprávě, že pokud se nezmění smlouva a nebude stanoven specifický právní základ, což by samozřejmě bylo úplně nejlepší, tak do roku 2016 v každém případě komise má předložit návrh na převedení pravomoci na ustanovení povinného rejstříku transparentnosti podle článku 352. To je tedy věc, kterou žádáme jako Evropský parlament a žádáme o podporu při hlasování na plenárním zasedání. Samozřejmě, že vítáme další eh, zpřesnění definicí eh, o nevhodném chování od zelených. To, co zde uvádíme, není eh, definice nevhodného chování, ale další prvky, které by měly být do té definice začleněny s tím, že bereme na vědomí, to už bylo jasně sepsáno jako nevhodné chování. Což samozřejmě sahá mnohem dál, než eh, kam dosahují tyto dvě, tři věty. Ale eh, další z vysvětlení a vyjasnění eh, jsou vítána. A úplně na závěr, ano, skutečně toto je velice důležitá věc. Máme povinnost naší instituce reprezentovat občany a proto potřebujeme, aby ten rejstřík fungoval co možná nejtransparentněji. A proto tedy vytváříme tuto cestu směrem k závaznému rejstříku, k povinnému rejstříku transparentnosti. A to i proto, že my vlastně jsme ti, kdo zastupují evropské občany. Jsme přímými zástupci. Děkuji. Takže 18. března bude hlasování, eh, lhuta na pozměňovací návrhy 20. února. Pokud souhlasíte, budeme se tím řídit a přejdeme k hlasování. Máme tu tři zprávy, o kterých budeme hlasovat. Ta nejdelší je zpráva Rangel o uskutečňování Lisabonské smlouvy provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Budeme tedy hlasovat o zprávě Rangel o provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Čeká nás několik kompromisních návrhů. Budeme hlasovat o kompromisu A. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Proti? čtyři proti. Kdo se zdržel? Jeden. Přijat. A díky tomu můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 22. Ostatní jsou pokryté kompromisem. 22. Kde pro? Zvedejte prosím ruce. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh B. Pro. Proti. Čtyři proti. Zdrželi se. Nikdo. Přijat. Přejdeme pozměňovacímu návrhu 30. Ostatní jsou pokryty. Pozměňovací návrh 30. Ramon Tremoza Balsal pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 31. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 32. Pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 33 a 34 se musí hlasovat. Pro tu vše kontroluji. Třicet tři. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. 34 pro, ještě jednou pro, pro. Musíme to spočítat. Kdo je proti? 11 proti 11 je tedy zamítnut. Kompromisní návrh C. A jeden se zdržel. V tomto případě zcela rozhodující. C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 38. Auke Zilstra, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 39. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Kompromisní návrh D pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 44 a 45 společně pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Následuje kompromisní návrh F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? Odpadá 50 na 50, 53. Kdo je pro G? Proti? zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh H. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijat. Další odpadají nebo jsou staženy. 30, 62. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro 62? Proti? Zdrželi se? Připadá mi zamítnutý, raději to zkontrolujeme, spočítáme. Zamítnut. Kompromisní návrh I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 68. Kdo je pro? Proti? přijat. Jury, no, odstavec jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Libe 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh INTA 2. Kozáci 13a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh je. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh K. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Následuje pozměňovací návrh 73. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh Libe je pokryt šestnáctkou. Další také. Jury 2. Kdo je pro? Jury 2. Proti. Zdrželi se přijat. Inta 10 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Libe 9 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 74 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 75 pro. Proti? Zamítnut. 76 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. 77 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 78 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 79. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 80 a 81 jsou identické pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 82 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. Jury 6 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 83 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 84 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. Kompromisní návrh L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 87. Předchozí jsou pokryty. 87 je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 88. Devítka je pokrytá dalšími. 88 jde pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Libe 4 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Libe 6 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Jury 7 pro. smrti. Musíme to spočítat. Quindi è approvato. Forse è approvato. Approvato. Přijat. Jury 7 je přijat. Pane předsedo, Ehm, myslím, že bychom mohli použít elektronické hlasování. Normálně to eh, funguje. Ano. Myslím, že je správné přijmout tuto žádost o věření, takže budeme hlasovat elektronicky. Bene, Allora stiamo per votare eh, Libe Dobře, budeme tedy hlasovat o Libe 12. Ne, uh, omlouvá se předseda Jury 7. Jury 7, zahajuji hlasování. Ano, votato tutti? Všichni hlasovali. Končím hlasování. 14 favorevoli, 9 contrari. 14 proti 9, jeden eh, se zdržel, je přijat. Liber 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Inta odpadá, sedmička byla přijata. Jury 5 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Jury 3 pro. Proti zdrželi se přijat. 89 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 90 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 91 pro. Proti. Zdrželi se přijat. První část INTA 11. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 92 pro? Proti? Zdrželi se přijat. INTA 5 pro? Proti? Zdrželi se přijat. Libe 8 odpadá. Následuje kompromisní návrh N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. 96. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 97 pro. Proti. Zdrželi se přijat. inta 11 odpadá. Jury 4 také odpadá. První část i druhá část. 99. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 98 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 100 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 101 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 102 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Libe 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Inta 7 pro, proti, Zdrželi se přijat. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu Libe 13. Pro. Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 105 pro, proti, zdrželi se přijat, 106 pro, proti, zdrželi se přijat, 107 pro, Kontrári? Proti. Zamítnut. Kompromiso P. Kompromisní návrh P. Kdo je pro? Proti? Přijat. Inta 8. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 109 pro Proti? Vyzkoušíme opět elektronickou kartu, zkontrolujeme hlasování. Upozňovacího návrhu 109 zahajuji hlasování. Tutti hanno votato? È chiuso. Všichni hlasovali, končím hlasování. Výsledek je záporný, zamítnut. Deset pro, třináct proti, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 110. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Kompromisní návrh Q. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh R, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 114, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 115 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 116 pro, proti, zdrželi se zamítnout, Libe 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, Libe 5 pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Dva pro, proti, zdrželi se přijat. Tři pro, Proti? Zamítnout? zkontrolujeme elektronicky kompromis, eh, pozměňovací návrh 3. Leinen a další. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 13 k 10. Pozměňovací návrh 4 a 5 se budou hlasovat. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pět. Pro? Proti? Připadá mi to schváleno. Šest. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh S, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 11 je stažena, takže 10, kdo je pro desítku, proti, zdrželi se přijat. 12 pro, Proti? Zamítnout. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 14 pro, Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 14. Jo Leinen, David Martin. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Rovnost hlasů, takže neprošel. Není přijat. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 16 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 17 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. 18 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. Budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě všichni nehlasovali. Všichni již hlasovali. Končím hlasování. 18 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme kolegovi za velice úspěšnou zprávu po dlouhém hlasování a postoupíme dál ke zprávě paní Gurmaj. Zpráva paní Gurmaj. Pane Fner, chce něco říci ohledně zprávy paní Gurmaj? Yes, thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak jsem již včera oznámil, chtěl bych předložit jeden ústní pozměňovací návrh. Je opravdu velice stručný a týká se kompromisu A. Týká se délky eh, question time, eh, což má být jedna 20 minut pro specifické horizontální otázky, protože eh, myšlenka je taková, může nastat situace, kdy nemáte pouze jednu, ale možná dvě důležité otázky a my hovoříme o takovém formátu, že eh, ty otázky lze pokládat jednou měsíčně a myslím, že eh, předsednictví může říci, že se nejedná jenom o jedno téma, ale o dvě, takže bychom neměli úplně uzavírat takovouto Eh, možnost v našem jednací řádu a tuto možnost bych chtěl zajistit ústním pozměňovacím návrhem. Non mi co tomu říkáte? Yeah, I, ano, já jsem pozměňovací návrh obdržela, ale bohužel ho nemohu podpořit, jak jsem vám říkala. Mám již čtyři ústní pozměňovací návrhy a doufám, že se setkají s podporou. Možná velice stručně, pokusím se to vysvětlit. Ten můj ústní pozměňovací návrh, který jsem poslal včera, vychází z toho, abychom to uvedli v plurálu na místo singuláru, místo team themes. A já navrhuji, abychom rozhodovali mezi jednotným nebo množným číslem. Nechme tedy jednotné číslo, ale měli bychom připustit i ten plurál. Proto eh, návrh spočívá v tom jeden nebo několik témat. Snad pokud jste dospěla ke stejnému názoru, tak je to v pořádku. Já jsem chtěla jen vědět, zda je paní zpravodajka proti, zda jste proti návrhu toto předložit k hlasování? A nebo zda jste proti podstatě toho pozměňovacího návrhu? Actually, Eh, I'm not too much in favor. Já příliš nepodporuji váš návrh. Mohlo by tu vzniknout nedorozumění, jako že je pokaždé nutné eh, mít několik témat, že by to mohlo být povinné, protože jsem se vyjádřila proti tomu, ale pokud to přeformulujete eh, jedno téma nebo více, ale eh, týká se to specifických horizontálních otázek, což umožňuje současně projednávat eh, příbuzná témata. Já si myslím, že je to přijatelné. Budeme tedy hlasovat. Bude součástí kompromisního návrhu A. Tak to zní návrh? Dobře. Takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu A. Podle vedoucího sekretariátu nejdříve budeme hlasovat o tom, zda eh, pozměňovací návrh pana Hefnera vložíme do kompromisu A. Já jsem to možná špatně pochopil předtím, takže kdo je proto, aby tento ústní pozměňovací návrh byl součástí kompromisu A? Kdo je proti? Dobrá. Takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Můžeme proto přejít k pozměňovacímu návrhu 7, ne, 8, pan Dav. Five. Eh, vi chiedo scusa, ma non mi hanno fornito l'ultima lista. Omlouvám se, ale nemám tu ten poslední seznam hlasovací ze včerejšího večera. A my teď máme tedy hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu k článku 116. Kdo je pro? Pane předsedo, Pane předsedo, já jsem proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu a jsem opravdu jasně proti. Já si vážím toho, že se díváme na radu jako příjemce otázek, které jim chceme položit, ale takto jsme o tom na výboru eh, nediskutovali. Je to tak, je to tak zde uvedeno. A vy jste vlastně výjímáte radu z toho seznamu, seznamu subjektů, se kterými můžeme uspořádat projednávání otázek a to je naprosto absurdní. To by muselo mít nějaké politické odůvodnění, ale my jsme o tom takto nediskutovali, proto jsem formálně proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Já bych eh, to chtěla odůvodnit. Question time s radou eh, podle smlouvy eh, není takto plánovan. Já jsem to zde neuvedla, protože se domnívám, že jednací řád není to správné místo, abychom zde měli takové politické poselství ve vztahu k jiné politické instituci. Proto jsem eh, předložila tento ústní pozměňovací návrh a doufám, že ho podpoříte. Chairman. Pane předsedo, Ústní pozměňovací eh, návrh lze předložit jenom pokud eh, má eh, velkou většinu. Můžeme tedy od toho odejít? Je to zapotřebí dva, takže kdo ještě podpoří pana Dafa? Ne, pane předsedo, to musí být jednohlasné, ale pokud chcete, tak já se přidám k Henryovi. Va bene, allora se è così non si può... Je-li tomu tak, nebudeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu paní Gurmaj a přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 8. DAF. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 9. DAF. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Proti? Zdrželi se. Přijat. 10. Gurmaj. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh Gurmaj k článku 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odpadají 11 odpadá. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 13. Pro? Třináct. Kdo je pro? Třina, proti? zdrželi se přijat. 15 odpadá. 14, kde pro? Proti. Zdrželi se přijat. 16 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh. 17 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 18, kde pro? Proti? Je to třeba ověřit. Přejdeme k elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat 12 ku 10. 19 Grumaj. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 20 Gurmaj pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh B. Kdo je pro? Právě mi říkají, že jsme ho odhlasovali je součástí toho relosovaného pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh 28. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 29. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 30 pro, proti, zdrželi se přijat. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 132, 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 34 pro, proti, zdrželi se přijat. Odpadá 35. 36 pro, proti, zdrželi se přijat. 37. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 38 odpadá. 39 pro. Proti, zdrželi se přijat následuje. Sí, sí. Mira. Allora, siamo all'emendamento. Ústní pozměňovací návrh, paní Gurmaj. Ostavec 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh paní Gurmaj. Ostavec 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Hlasujeme elektronicky o celé zprávě. Zahajuji závěrečné hlasování. È chiusa la votazione. Končím hlasování. Avete votato tutti, pare di sì. Všichni hlasovali, vypadá to, že ano. Končím hlasování. 18 pro, jeden proti, jeden se zdržel přijata zpráva. A já blahopřeji paní Gurmaj. Zbývá nám ještě zpráva Schulz. Schulz. Pan Brok žádá o slovo. Pane předsedo, to je moje chyba, že jsem se o to nepostaral, ale mám pocit, eh, že život poslancům eh, komplikujeme. Eh, já si myslím, že tady dochází k oslabování práv jednotlivých, ob- jednotlivých poslanců a proto já hlasuji proti. Prendiamo atto delle queste osservazioni. Bereme na vědomí. Budeme hlasovat o Pongo in votazione kompromisním návrhu E. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruce. Proti? zdrželi se, raději to zkontrolujeme elektronicky, ačkoliv mi to připadá přijato, zahajuji tedy elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Výsledek je zamítnut. 13 proti, 10 pro, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 11. Scholz. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh G. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky pro jistotu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Ano, prosím. Budeme hlasovat raději ještě jednou, to bude snadnější. Takže hlasujeme ještě jednou, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnutý o jeden hlas. Kompromis G ne. Kompromisní návrh I. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Mám ústní pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 12, který eh, uvádí je názoru, že trojka je pomocným řešením, ale od nynějška trvalý postoj a tak dále. Takže já žádám pro širokou podporu eh, tohoto pozměňovacího návrhu. Opakuji to ještě jednou. Původní text pozměňovacího návrhu zní. Má názor, že trojka eh, byla ospravedlněna jako dodatečný nástroj, pomocí nástroj pro eh, finančně ekonomickou solidaritu, ale na základě trvalého postoje mechanismu a tak dále eh, pokračuje pozměvací návrh, tak já navrhuji. Má názor, že trojka, která byla vytvořena jako pomocný a nouzový a tak dále, zbytek je stejný. Takže místo má názor, že Eh, trojka byla odůvodněná jako pomocný eh, nástroj, tak já eh, uvádím pomocný a nouzový. Je to neutrální znění, ale myslím, že by to přineslo širší podporu tohoto pozměňovacího návrhu. <laughs> Sí? Pongo in votazione. Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu a pozměňovacím návrhu 12 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 13. se nehlasuje, protože i bylo přijato. Kompromisní návrh F. Pro. Proti. Strželi se přijat. Odpadá 14, 15, kdo je pro? Proti. Strželi se přijat. Pozměňovací návrh. Si vota? Scusa, sì, si vota l'emendamento 16. 16, kdo je pro? Kdo je pro 16? Proti? Zdrželi se zamítnout? 17 pro? Proti? Zdrželi se. Připadá přijat. Chceme to ověřit? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o tomto pozněvacím návrhu. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A výsledek je zamítnut. Ohlas. Emendamento 18, Rangel. 18 pro, proti, Zdrželi se. Přijat. Kompromis je, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odpadají ty další. Dvacet tři. Scholz, kdo je pro? proti, zdrželi se. Rád to znovu ověřím. Ověříme elektronický pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 13 k 10. Kompromisní návrh K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odpadá 24. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Budeme zase hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto hlas. 26, Scholz, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 27 pro. Proti. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Ještě ne? Končím tedy hlasování. Přijato hlas. 28 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Kompromis H. Kdo je pro, zvedejte prosím ruce. Proti. Zdrželi se. Budeme hlasovat elektronického kompromisu H. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. 14 proti 9. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. Mi připadá. 31, kde pro? Aha, až 32. Kdo je pro? Proti. Hlasujeme elektronicky. O 32. Helmut Scholz. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout ohlas. Kompromis i prošel nebo ne? Favorevoli. Kdo pro? O 34. Kdo je pro 34? Proti? Zdrželi se zamítnout. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? Třicet odpadá. Jedna. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Dva. Scholz. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. 3. Scholz, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Odpadá čtyřka. A kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat pětku musíme hlasovat. Kdo je pro pětku? Proti? Myslím, že je zamítnut, ale raději se o tom přesvědčíme. Zahajuji elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu 5 pana Šolce. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis C, kdo je pro? Kompromis C. Proti? Zamítnout určitě. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 8, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Sedm odpadá. Devět. Se týká jen členských států, eh, jak je tam dodáno. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Připravíme zamítnuto. Zkontrolujeme elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Jasně. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Nepochybně je zamítnut. Chcete to zkontrolovat? Budeme elektronicky kontrolovat pozměňovací návrh 10 Scholz. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To byl poslední pozměňovací návrh. Končím hlasování. Zamítnut. 14 k 9. Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Devět proti čtyřem, deset se zdrželo, je přijat. Blaho, přejeme a děkujeme kolegovi Šolcovi. Tímto končí dnešní hlasování a můžeme se vrátit k našemu běžnému pořadu jednání.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

Allora, intanto sul punto... Zatím k bodu 15. To jsou sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory. To byla velice krátká schůze koordinátorů. V podstatě jsme eh, se rozhodli jen o dvou věcech. Za prvé, přepokladané slyšení o budoucnosti Evropy 17. a 18. března Rozhodli jsme se, že určitým způsobem proměníme tuto událost, protože máme příležitost, eh, aby nás navštívil eh, britský minister sociálních věcí, tak by bylo dobré, kdybychom si mohli vyslechnout společně s profesory a dalšími exponenty občanské společnosti eh, pana ministra, ale eh, rozhodli jsme se, že tady pro pana ministra budeme mít eh, vyhrazenou jednu část a budoucnost Evropy bude pojímána prostřednictvím pana profesora Bajlera, který je z Evropského institutu a nový pakt pro evropský projekt Eh, to je dokument, eh, který hovoří o nadaci krále Bodvina a dalších. A vyslechneme si tedy tyto experty. To je první sdělení. Druhé sdělení se týká přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o základních svobodách a e, uvidíme, jaký je výsledek mezi jednání, v jednání rady a komise. Nejdříve chceme vědět více a chceme nejdříve znát formální odpověď komise. Pokud tento návrh přijmete, tak eh, podle toho budeme dále postupovat. A poslední bod, který tu máme před bodem různé, to je změna jednacího řádu parlamentu za účelem umožnění elektronických podpisů. Prosím. Yes, já jsem byl trochu zamatený, co se týče těch datů eh, budoucnost eh, Evropy. To je 17. března a bylo řečeno, že setkání s panem profesorem Weilerem, kdy se bude konat toto setkání, potom přímo 18. posléze? Ano, tak to bylo stanoveno. Aby tato, eh, tyto dvě akce byly odděleny. Pokud pan ministr je ochoten přijet 17. učiníme to 17. Pokud 18. budeme se snažit eh, obrátit pořadí, aby pan eh, profesor Weiler a další eh, odborníci mohli promluvit tedy ten druhý den. Rozhodli jsme především, že zapotřebí rozdělit tyto dvě události. A prozatím máme stanoveno, že se eh, bude konat slyšení eh, na jedné straně profesorů, na druhé, že budeme mít návštěvu pana ministra. Co se týče tedy toho elektronického podpisu s pravodajem, je Klena Šepflin. Prosím. Thank you very much. Uh, this is... Děkuji. To je technický pozměňovací návrh, který nám umožní distribuovat dokumentů. Je to takový pilotní program, včetně elektronických podpisů, tedy za předpokladu, že budou stanoveny ty technické podmínky. Mělo by nám to usnadnit život, abychom připojovali elektronické podpisy k dokumentům a je to tedy pilotní projekt, který již běžel několik let, ale to je vlastně vše, co k tomu mohu říci qualcuno voglia intervenire. Přeje si k tomu někdo promluvit? Pokud je to všechno tak jednoduché a jasné, tak můžeme stanovit lhůtu pro pozměňovací návrh 27. února v poledne. A uzavřít toto téma v březnu, 18. března. Souhlasíte s tím? 18. března. Dobře, teď tedy potvrzeno, k bodu různé já nemám nic. Nikdo se nehlásí, takže vás jenom budu informovat, že 17. března od 15 do 18.30 budeme mít další zasedání a budeme pokračovat 18. března od 9 do 12.30. Takže 17. odpoledne a 18. dopoledne. Děkuji všem za pozornost, tímto končím zasedání. La squadra negoziale stasera? Sì, sì, eh, sì, sì stasera alle, alle 5 credo. Ricordo, e scusate, la vicepresidente Gourmai mi ricordo una cosa molto importante. Ještě vám chci říct něco velmi důležitého. Blížíme se k závěru zprávy o financování politických stran a nadací. A jestli zítra bude trialog, tak dnes se eh, musíme sejít ve čtyři hodiny s vyjednávacím týmem. Pro všechny ty, kdo jsou součástí vyjednávacího týmu, prosím, dostavte se dnes ve čtyři odpoledne. 5 e 2. 5 2. 5 2 è la sala. 5 e 2 a 5 e 2 je sál. Uvidíme se ve 4 hodiny. Končím toto zasedání.